Maďarské orgány mi předložili návrh na eh, zbavení imunity pana Ištvána Ujeliho v rámci trestně eh, právního procesu. To je to předáváno